Severní Korea. Nejprve to budou autoři, nejprve to bude se Škrlec dvě minuty. Je to naprosté porušení pravidel, to, co tady děláte. Je nás tady nějakých 40 nebo 45 z těch 751 europoslanců. Můžete mi laskavě objasnit, eh, pane předsedo, budete-li tak hodný, proč ti z nás, kteří si dají tu práci a zůstanou zde ve čtvrtek odpoledne, nemají možnost hovořit podle procedury Catch the Eye? A pokud eh, nám už slovo nedáváte, nemyslíte, že by bylo alespoň minimálně kolegiální nám to třeba říct, jaký bude postup a jakým způsobem budete udílet nebo nebudete udílet slovo? Jaké e, principy v této věci zastáváte? Pani posel, e, eh, myslím, že akurát já jsem tím převinčen. Já bych vám rád řekl, paní kolegyně, že se vždycky, vždycky snažím udělit kolegům hlas. Prosím, abyste se na mě nestěžovala. Několikrát jste již vystoupila, když jsem si vás dneska, pokud jsem si vás nevšiml, moc se vám omluvám, nebudu to už nikdy opakovat. No, skutečně jsem to neudělala záměrně, opravdu, opravdu jsem to neudělala záměrně a já skutečně se vám moc omlouvám, doufám, že už nikdy, nikdy nebudete mít důvod mě z něčeho takového obvinit. Děkuji vám a nyní skutečně teda pan um, um, Škrlec, dvě minuty. gospodin škrlec gospodine zastupniče gospodine predsjedniče pane eh, předsedající pane předsedající gospodine predsjedniče eh, pane předsedající eh, dovolíte li rád bych vám něco sdělil pane předsedo pan škrlec nemůže být přítomen Ano, děkuji vám za tuto velice důležitou informaci a jelikož zde pan Škrlec není, eh, má slovo paní Izabela Adinolfi. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já musím oblovit jednoho kolega autora, který, který se nemohl dostavit. Atomová zbraň, již samo to slovo ve mne vyvolává třas. Musíme tedy eh, ten test atomový 6. ledna jasně odsoudit, protože to byla provokace. My je ale, abychom byli důvěryhodní, tak musíme vlastně odstraňovat své vlastní zbraně a nemít kontakt s eh, zeměmi, které poruší předpisy. Pouze tak můžeme být věrohodní. Nejposlednější zpráva říká, že USA se rozhodly Eh, eh, provést program modernizace jaderních zbraní. To se bude týkat Itálie, 700 jaderných bomb bude obnoveno. To jsou jaderné bomby nové generace, které mohou ničit i pod zemí. Proto je tedy správné ukázat kriticky na režim Pyongyangu, ale Evropa mě měla udělat to též vůči některým členským státům a také vůči USA. Děkuji. Děkuji, pan Nirždeva, prosím, minuta a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Já hovořím jako předseda delegace pro korejský poloostrov. Je velice složité hovořit zde o tom, co se děje v Severní Koreji. Velmi mě rozesmutnilo, že byl proveden test eh, výbušného zařízení Severní Koreou v době, kdy Evropský parlament a konkrétně má delegace pracovali na extrémně složitém vytváření vztahu mezi severem a jihem. A to až do té míry, že jsme byli přizváni k tomu, abychom pro obě strany připravili mírovou dohodu. E, mírovou dohodu mír přitom neexistuje mezi oběma stranami, je to pouze klid zbraní, který byl e, podepsán před nějakými 63 lety a celý ten konstrukt Koreji Eh, na korejském poloostrově tedy je eh, založen na klidu zbraní, což tak, jak to chápu já, je přestávka ve válce, ale není to rozhodně mírová dohoda. My jsme chtěli tuto smlouvu sepsat eh, společně s USA, Čínou, Ruskem a všemi ostatními partnery, proto jsme se o to pokoušeli. Já bych rád, aby naše vztahy se Severní Koreou zůstaly otevřené. Byť si Severní Korea hraje s ohněm, a vlastně tyto hrádky nemají vůbec žádnou cenu ani pro ně, ani pro globální mír. Nejsou schopni, eh, není možné vytvářet hospodářskou strukturu stavbou jaderných zbraní, když jejich lidé hladovějí a jejich hospodářství jedno z nejméně vyvinutých na světě. Takže musíme si nechat otevřenou mysl a já v tom hodlám pokračovat. Děkuji, přijímáte modrou kartu od paní Grapíny? Pane Devo, ano. Děkuji vám. Paní Grapíny, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Pane Devo, my jsme eh, do Koreje jeli společně s tou delegací a máte pravdu. Pokusili jsme se nabídnout pomocnou ruku co do usmíření obou Koreí, eh, ale na základě vašich zkušeností myslíte si, že my jako Evropská unie můžeme vůbec Koreje nějakým způsobem ovlivnit co do jejich usmíření. Já hovo- hovořila s jihokorejským ministrem pro usmíření, jeho program mi nepřišel nějak přesvědčivý. Ano, děkuji vám za tuto otázku. Podíváme-li se na všechny zúčastněné aktéry v této věci, tak my jsme jediní, tedy jako Evropská unie jsme jediní, kdo by si tam nechtěl jaksi přihřát polívčičku kdo by tam neměl konkrétní cíle. My chceme pouze mír, tečka. My chceme usmíření, tečka. A myslíme si, že nás Čína, Japonsko a Severní Jižní Korea a USA pochopili. Až nás pochopí kompletně, tak se nám třeba podaří něčeho dosáhnout. Proto jsme v naprosto unikátní pozici v této, v tě, v této situaci. Děkuji vám. Christian Preda, prosím, dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Toto je nesmírně důležité téma. Samozřejmě, že musíme odsoudit nedávné atomové testy v Severní Koreji. Tyto testy v podstatě znamenají porušení veškerých usnesení Rady bezpečnosti OSN. Představuje to ohromné riziko stability na korejském polostrově. Samozřejmě v tomto roce vidíme i eh, to, že jsme zde měli eh, Jeverena Junda, který eh, je Korejcem a který mm, byl jedním z laureátů, nebo který byl teda mm, jeden z kandidátů na Sacharovou cenu, bohužel ale mm, nebyl. Samozřejmě je nezískal, jak víme. Myslím si, že by to bývalo opravdu úžasným krokem poukázání na lidská práva této zemi. Samozřejmě, že vidíme, jak vypadá tato situace a jak je velice důležité neustále hovořit o mm, neplnění lidských práv, porušování lidských práv v této zemi a abychom podpořili občanskou společnost. Pokud chcete opravdu, milí kolegové, podpořit tuto zemi, tak bychom měli opravdu podpořit tento krok. Nikdy nebyl s oficiálním kandidátem pro Sacharovu cenu. To je opravdu absurdní, protože je to vlastně jedna z posledních totalitárních zemí. Jsme dali tuto cenu nesmírně důležitým osobám z jiných zemí a toto je absolutně důležité, aby to konečně získalo získal eh, zástupce této země. Musíme vyslat jasný signál vůči Severní Koreji. Otázka eh, lidských práv musí být naše prioritou v zahraniční politice a zároveň chceme paní Morgerini, aby paní Morgerini v tom, eh, na základě našeho usnesení pozorně sledovala situaci v této zemi, aby neustále tlačila na jejich režim. Chci, aby mm, mm, já nechci, abychom zde neustále Ehm, byli pesimističtí a mysleli si, že tato země se nemůže změnit. Jejich lid potřebuje naše zaangažování. Tento režim prostě mm, se nebude sám reformovat. Je naším, skutečně naším úkolem mezinárodního společenství, abychom neustále na ně tlačili, abychom neustále v tomto našem eh, snažení. Děkujeme, říká pan předseda, nyní Marika Šake, jedna minuta. Prosím, děkuji za slovo, pane předsedo. Vodíková bomba, útok, který, eh, eh, výbuch, eh, k kterému došlo na začátku ledna, odsoudila komise, rada a my všichni, protože je to jasné ohrožení míru na tomto polostrově. Další provokace musíme, musíme jim zabránit tím, že samozřejmě dojde k tomu, že dodržíme tento program, budeme respektovat tento program proti balistickým zbraním a že by mělo dojít k znovu obnovení šestistranných jednání. Pokud jde o situaci v oblasti lidských práv a humanitární situace, ta je opravdu šílená. Lidé čeli systematické represi a vyšetřovací výbor dospěl k závěru, že tam dochází k zločinům mm, proti lidskosti. Právě proto potřebujeme konkrétnější mezinárodní eh, kroky, abychom zabránili beztrestnosti, aby pachatele byli pohnáni před spravedlnost. Musíme zároveň uvažovat o zacílených sankcích. Je zásadní, aby jsme přesvědčili i čínskou vládu, tak aby využila svého politického i ekonomického tlaku na Severní Koreu, aby došlo k deeskalaci, deeskalaci této situace a měli by zároveň přijímat uprchlíky ze Severní Koreje. Děkuji vám. vel. Eh, argumente Helmut Scholz. Děkuji Helmut Scholz, prosím. Pane předsedo, Milé kolegyně, milí kolegové, existují konflikty a te trendy ve světě, kdy si klademe otázku, proč politický rozum celosvětového společenství nedokáže vyřešit takovýto konflikt. Konflikt na korejském poloostrově k takovýmto konfliktům podle mě patří. Známe jeho kořeny, víme, jak probíhal, vím, kdo se účastní, jaké mají retorické šablony, známe veškeré ty rituály, podle kterých se konflikt odvíjí. To neustále kon- pendlování mezi konfrontací, dialogem, krokem před, zpátky, otevíráním a zavíráním se. Nyní vidíme, že ty konfrontace se dostávají na své, ke svým hranicím. A to, co a zdá se, že válka ještě není reálná politická opce, ale retorická. A tak toto vypadá i dnes. Samozřejmě ten poslední jedna zkouška severokorejská, kterou všichni odsuzujeme, všichni jednají jako vždy, všichni hovoří o destabilizaci, ale nikdo nejedná. Sama Rada bezpečnosti OSN pomocí své rezoluce 2094 se téměř již připravila na sankce pro další jaderný test. Já se ptám, zda spekulují v tom smyslu, že společenský systém Severní Koreji je již tak nestabilní, že se zhroutí. Já si myslím, že toto by byla zásadní chyba, protože Korda nehledě na veškeré sankce má hospodářský růst, za chvíli bude schopná se sama eh, jaksi zásobovat potravinami a i přesto, že tady naprosto vyloučena z mezinárodních hospodářských procesů, podívejte se, eh, kolik aplikací na iPhone se vytvořilo v Severní Koreji. Takže samozřejmě v Severní Koreji nemůžeme hovořit o lidských právech, protože se tam dědí politická moc a v takové zemi není demokracie a samozřejmě práce a výkon lidí si vlastně stát brutálně přivlastňuje. Tak to můžeme samozřejmě stát centrálně um, organizovat, ale nikdy nebudeme mít zapojení občanů do společnosti. Ovšem pokud s pomocí rezoluce tady nebudeme mít nějaký návrh, jak to politicky řešit, tak budou občané v Severní Koreji stále trpět tím režimem. Musíme vytvořit nějaké pokyny, které jsou i v rezoluci OSN a vytvořit nějakou novou strategii Evropské unie vůči Koreji Severní, tak abychom nějakým způsobem ten Eh, problém konečně vyřešili. Děkuji na něj Antonio Panceri. Děkuji, pane předsedo. Odsuzujeme zásadním způsobem jadernou zkoušku ze 6. ledna. Požadujeme, aby severokorejská vláda ještě jednou zvážila podporu podpis smlouvy o nešíření, protože ona ho stáhla. Požadujeme zpřísnění sankcí ze strany Rady bezpečnosti OSN. Znepokojuje nás lidskoprávní situace v této zemi. Korejská vláda vůbec nepovoluje žádnou opozici, justiční systém podlehá státu, trest smrti eh, platí pro celou řadu zločinů, které se, pr, mm, jak se obrací proti státu. Takže stát a vláda eh, vlastně neustále páchá strašlivé zločiny. Eh, naší povinností je, abychom v našem usnesení také požadovali, aby byl odstraněn, zrušen trest smrti, aby byly e, eh, propuštěni politický vězni a aby korejští občané v Severní Koreji mohli cestovat svobodně. Požadujeme od komise, vyzýváme komisi, aby i nadále ovšem eh, po, jak si vedla dál své humanitární programy tak, abychom pomáhali severokorejskému obyvatelstvu. Paní Šojdrová, minuta a půl. Vážený pane místo předsedo, kolegyně a kolegové, situace v Severní Koreji je opravdu vážná. Osobně jsem Severní Koreu navštívila před deseti lety s delegací České poslanecké sněmovny a viděla jsem autoritářský režim, který lže svým vlastním občanům a uzavírá se před světem. Bohužel za tu dobu, jak konstatuje vyšetřovací komise osn v roce two thousand and fourteen se vůbec nic nezměnilo. je velmi smutné že lidé v severní koreji dále trpí hladem zatímco jejich vláda financuje výzkum a výrobu jaderných zbraní a bezpečnostní služby na sledování vlastních občanů a jejich perzekuci. jednání o odzbrojení o jaderném odzbrojení a dodržování lidských práv severní korea blokuje přitom musím říci že to je krásná země s přírodním bohatstvím a nadanými lidmi a mohla by být stejně bohatá stejně rozvinutá jako jižní korea která se nevzdává naděje na spojení pro kolegu scholze řešení není na straně jižní koreje řešení má v ruce autoritářská vláda severní koreje. jižní korea velmi pozorně sleduje vývoj v severní koreji a také nejlépe rozumí tomu čím je možné její vývoj ovlivnit. proto doporučuji a usnesení našeho parlamentu také zmiňuje aby evropská komise využila odborné kapacity při vytváření strategie eu právě ze strany eh, jižní koreje která tyto odborné kapacity má. čili tváří v tvář uzavřenosti severní koreje považuji za velmi důležité že se této situaci věnujeme. Děkuji za SAD. Andy prosím. Děkuji vám, pane eh, místo předsedo. Vzhledem k tomu, že jaderné, jaderná, chemická, biologická proliferace ohrožují mezinárodní mír a bezpečnost, velice rázně odsuzuji ten jaderný test z 6. ledna. Je to vážné porušení mezinárodních závazků Severní Koreje je to porušení usnesení OSN o neproliferačním režimu. Je důležité ukončit veškeré, veškeré testy balistických střel a skončit všechny jaderné programy. Severokorejské orgány zároveň však musí dostat svým závazkům, se kterými sami souhlasili, musí spolupracovat umožnit humanitárním organizacím a zvláštnímu vyslanci pro eh, humanitární záležitosti OSN přístup na své území. Komise musí zachovat veškeré komunikační kanály otevřené, musí být zachovány také programy pomoci. Orgány Severní Koreji by měly umožnit všem občanům přístup alespoň k základním potravinám a humanitární pomoci. Děkuji. Děkuji vám. Já se omlouvám. Musím pozastavit naše zasedání na dvě minuty, když dovolíte. Takže dvě minutová, dvouminutová přestávka. I'm sorry. Omlouvám se, říká pan předseda. Uh, on behalf CR Group, Mr. Demesmaker. Pan Demesmaker s jménem ECR. Uh, Děkuji, pane předsedo, doufám, že už se cítíte uh, lépe. Severní Korea, milí kolegové, před dvěma týdny otřásla světem, když otestovala svobodíkovou bombu. Co se děje v hlavě eh, Kim Jong-una, to nevíme. Korea, Severní Korea je uzavřená a jediné objektivní zprávy, které vydáme, říkají, že tamní obyvatelstvo jsou v podstatě otroci. Nikomu se neumožňuje svoboda projevu. Političtí, I političtí vůdci končí hrůzně Občané se nechávají vyhladovět, je to režim brutality a násilí. Ten jaderný test byl odsouzen i ze strany Číny velkého spojence Severní Koreje, ale eh, Peking ani Moskva neřekli vůbec nic o lidských právech. Evropská unie však eh, sticha být nemůže. My máme závazek vůči těm stům tisícům nevinných mužů, žen a dětí. Je potřeba i jim pomáhat. Děkuji. Díky za Alde, paní Dita Charanzová. Minuta, prosím. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Severní Korea, to je naléhavé téma, které někdy nekončí. Každý měsíc máme zprávy o dalším zadrženém, nespravedlivě zadrženém nebo o popravě nějakého vysokého úředníka. Více jejich lidí umírá ne- hladem jenom proto, aby se dále rozvíjela jejich mašinérie. Je to kafkovský režim, ovšem to nestačí. To, že před dvěma týdny oznámili, že mají vodíkovou bombu, to je opravdu šílené a mm, já si myslím, že to je mm, mnohem horší, než to, že dokážou vyřešit kocovinu. Samozřejmě, že neočekáme od tohoto režimu, aby cokoliv, že bude schopen cokoliv vyřešit. Proto žádáme, aby nás podpořila Čína, protože samozřejmě podpora tohoto režimu um, očerpává nejenom čínské zdroje, ale je to i skvrna na jejich důstojnosti. Mm, to samozřejmě uh, je velice špatná služba regionální stabilitě. Pouze um, OSN a naše společné úsilí může dosáhnout stability v tomto regionu. Děkujeme. Eh, za FTD má slovo pan Arnold. Podobně jako většina demokratických republik, eh, eh, lidových demokratických republik v minulosti, ani tento systém Severokorejský není demokratický, je to komunistický režim, který eh, je odsouzen k zániku, zabíjejí lidi každou, eh, každou čtvrtou hodinu, je zde eh, hladomor, mm, brutální zacházení s vlastními, s vlastními lidem. Pouze před několika měsíci v britském parlamentu lejbristický stínový ministr Eh, ehm, citoval z Maovy červené knížky. Mao ovšem jeho režim zavraždil desetisíce eh, vlastních lidí. Toto je extremismus a toto skutečně by nemělo zaznít u nás v britském parlamentu. Měli bychom bojovat proti tomuto severokorejskému režimu ideologii, mm, tak, jak eh, bojujeme proti všem těm, kteří sponsorují organizace podobné ISISu. Děkujeme. A nyní má slovo pan Nikola Bají. V odstavci 3 vašeho návrhu společného usnesení hovoříte, že chcete nalézt diplomatické řešení s Pyongyangem. Ovšem hned v následujícím odstavci trváte na nových sankcích proti tomuto státu. Ovšem je to nejvíce izolovaný stát na světě a já samozřejmě nemám žádné sympatie pro tuto komunistickou diktaturu. Ovšem eh, na tyto provokace bychom neměli reagovat dalšími sankcemi, které prohloubí paranoja, paranoju jejich vůdců. Ano, jsou to paranojaci, ovšem mnoho různých um, nepravdivých projevů ze strany našich um, politiků trochu um, pomáhá místnímu režimu. Například to, když jsme měli ten mýtus o uh, Sadama Husajna, vedl to k druhé válce v Golfu. Vidíme, že to mělo za následek tento šílený chaos v celém regionu. Paní Morgerini má určité schopnosti diplomatického charakteru, všem to, že se EU neustále vměšuje do tohoto režimu tak, eh, a do jiných režimů, tak to často zhoršuje uh, problémy právě tradičními, um, tradičními způsoby bychom se měli spíše snažit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 6. ledna proveden Severní Koreou. Je to další atomový test, který provedla tato země. A která země, která představuje závažné riziko regionální celosvětové bezpečnosti. Tento atomový test mm, porušuje usnesení OSN Eh, a v podstatě vlastně je to výzva pro mm, mezinárodní dohodu o nešíření atomových zbraní a zvyšuje to mezinárodní napětí. Je to země, která je izolována, která mm, ochuzuje své vlastní eh, lidi a mm, investuje do eh, nukleárních zbraní. Tato země by se měla vrátit k jednáním šesti stran. Měli bychom jasně a měli bychom Mm, trvat na posílení sankcí ze strany OSN a žádám, aby Severní Korea konečně se vydala na cestu konstruktivního rozvoje v rámci mezinárodní společenství, mezinárodního společenství. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní má slovo pan Pospíšil. Prosím, máte slovo chci také připojit k podpoře této, eh, tohoto návrhu našeho eh, textu už zde bylo řečeno severní korea je dnes země která asi nejvíce potlačuje lidská práva na světě komunistická diktatura která vraždí ročně tisíce svých občanů statisíce lidí jsou zavřeny v koncentračních táborech a více než polovina obyvatel trpí hlady a mnozí dokonce na hlad umírají. je to země se kterou se bohužel v poslední době nedaří vést nějaký mezinárodní dialog přesto si myslím že je dobře že to usnesení dnes tady přijmeme já chci říci jednu poznámku která tu také v debatě zazněla. připadá mi za velmi důležitou ta část usnesení kde vyzýváme čínu aby čína nám pomohla v tlaku na severní koreu. osobně se totiž domnívám že čína je jediná země která má nějakou autoritu u funkcionářů severní koreje a čína tak může být klíčová ve snaze eh, změnit režim v severní koreji a dovést režim k respektování alespoň základních lidských práv. děkuji. Děkuji. Děkujeme, pan Kaputo má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Severní Korea je jednou z nejizolovanějších zemí na světě a nejenom kvůli těmto provokacím, jakými byl ten atomový té 6. ledna. Po mnoho let tato země se ohrožuje a tvrdí, že mm, zničí své sousedy a spojené státy a ty poslední aktivity, které zde vidíme, to nemůžeme říci, že je to pouze nějaké divadlo, je to nesmírně nebezpečné. Je to vlastně dva měsíce po třetím nukleárním testu, který provedla Severní Korea a vedlo to ke schválení nových sankcí. Severní Korea musí okamžitě přerušit tyto provokativní akce a okamžitě se vzdát svého nukleárního balistického programu. Musí okamžitě respektovat veškeré mezinárodní závazky. Evropská unie by měla žádat od Číny, aby rovněž tlačila na Severní Koreu. Musíme zabránit tomu, aby se tato situace ještě zhoršila. Musíme spolupracovat v tomto ohledu. Děkujeme. Mario Pinto má slovo. Severní Korea potřebujeme řešení seriózní a trvalé a to bude mít pouze, pokud to nalezneme v rámci multilaterálních příspěvků. Není možné, aby to byla pouze Evropská unie či anebo USA eh, ve spolupráci s Japonskem a s eh, Jižní Koreou. Je třeba, aby se do toho zapojily veškeré země, které by mohly přispět pozit otázky k jejímu vyřešení. Takže Čína, zejména a Rusko, kteří v minulosti byli spojenci, důležitými spojenci Severní Koreji. Není možné ignorovat Čínu nebo je vylučovat z tohoto procesu, protože pokud bychom takto činili, tak tím nepřispějeme k vyřešení problému, spíše ho zhoršíme. Problém jaderného zbrojení Severní Koreji se nemůže vyřešit pomocí rétorických proklamací. Je důležité, aby byly učiněny konkrétní kroky. Pan Štětina pane předsedající zdůrazňuji že se v severní koreji porušování lidských práv dopouští režim komunistický. znovu zdůrazňuji je to režim komunistický. tento režim ohrožuje nejen korejský poloostrov ale i budoucnost demokracie ve světě včetně evropy. upozorňuji dámy a pánové že se komunisté snaží o novou internacionalizaci komunismu například komunistická strana čech a moravy se netají svou ambicí stát se frontmanem mezinárodního komunistického hnutí a vytvořit něco jako novou komunistickou internacionálu. jejich silným partnerem jsou právě komunisté severokorejští kteří se mezinárodních jednání komunistů v praze pravidelně účastní. děkuji za pozornost. Eh, děkuji vám. Pan Jožo Radoš. Děkuji vám, pane předsedající. Vážený pane komisaři, Severní Korea je země, která je signatářem většiny mezinárodních dohod o lidských právech. Pravidelně je však porušuje. Takže vyzývat Severní Koreu, aby respektovala usnesení Rady bezpečnosti, aby respektovala mezinárodní právo, to asi v této situaci nepomůže. Bohužel nepomůže ani to, když využije svého vlivu v Severní Koreji Čína, protože ona tak bude činit pouze v souladu se svými zájmy. Jediné možné řešení je ko- koordinovaná mezinárodní činnost, která e, však nepřichází, protože se oni nemohou dohodnout země sousedící se Severní Koreou. Přesto toto usnesení podporuji a vyzývám Evropský parlament a Evropskou komisi, aby sledovali lidskoprávní situaci v Severní Koreji a veškeré pokusy o ohrožení míru na světě. Pa- paní Morvaj, prosím. Děkuji vám, pane eh, místo předsedo. Doufám, že se už brzy budete cítit lépe. A teď na komisi. Bod 4 v tomto usnesení mluví o tom, že Evropský parlament vyzývá mezinárodní společenství, aby přijalo konkrétní opatření k ukončení beztrestnosti pachatelů těchto komunistických diktátorů a že by, aby osoby, které nesou hlavní zodpovědnost, byly pohnány k odpovědnosti. Pane komisaři, vzpomínám si dobře, nebo mě paměť maté, že v Evropské unii je celá řada eh, bývalých komunistických států. Během eh, rozhovoru o přistoupení nebo kdykoliv poté, vyzývala Evropská unie tyto členské státy, ty státy tedy nově přistoupivší, aby pohnali k odpovědnosti pachatele těchto otřesných zločinů, aby je postavili před soud? Bylo to tak, nebo se to vůbec nestalo? Děkuji vám. Kosonem, pan posel Urmas Paet. Děkuji, Urmas Paet. Já te, no põhimõtteliselt me võiksime igal oma täis... Děkuji za My samozřejmě můžeme hovořit o záležitosti neplnění lidských práv Koreji po každé. Vidíme, že je to nesmírně komplikovaný problém pro severokorejský lid samozřejmě. A zároveň vidíme, že tato hrozba ze strany Severní Koreje je čím dál tím větším rizikem i pro okolité země asi bychom se měli poučit z historie, kdy jsme ignorovali mnoho problémů, pokud bychom byli zasáhli včas, mnoho pro, mnoha problémů se mohli zabránit. Já se obávám, že právě Severní Korea je takovým příkladem. Hovoříme o Severní Koreji, ovšem ty země, které by mohly ehm, například na ně tlačit eh, Rusko nebo Čína. Ehm, bohužel to nedělají země Evropské unie by se měly, i ostatní země by se měly poučit z chyb minulosti. A nemělo by se to opakovat a situace by se neměla zhoršovat. Děkuji. A i tak děkuji. A on behalf European Commission. Děkuji a nyní má slovo za Evropskou komisi pan Mimica. Děkuji za slovo. Eh, vážení poslanci, poslankyně, vážený pane předsedo, my samozřejmě s velikými obavami pozorujeme situaci, závažnou situaci porušování lidských práv v Severní Koreji, tak jak to bylo dokumentováno i eh, vyšetřovacím výborem OSN eh, zprávou za rok 2014. Tato situace samozřejmě volá po urgentní, systematické a strukturální změně v Severní Koreji. Toto je morální a i právní imperativ, ale zároveň i praktická potřeba. Situace, tak jak vidíme, je receptem pro dlouhodobou nestabilitu celého tohoto regionu. Rád bych připomněl to, že některé výsledky tohoto šetřícího vyšetřovacího výboru hovoří o, dokonce o možných eh, zločinech proti lidskosti. A právě proto doporučujeme, aby Rada OSN tuto situaci v Severní Koreji odkázala na Mezinárodní trestní tribunál. Evropská unie byla a bude neustále průkopníkem v poukazování nebo v obracení pozornosti mezinárodní, společ, mezinárodní společenství na tuto šílenou situaci. I naše úsilí na půdě OSN je důkazem tohoto, těchto aktivit. Ovšem my nechceme nějak se prostě dostat na nějaké první stránky novin. My chceme konkrétní zlepšení přímo na místě, v terénu. O to nám jde především financujeme mnoho různých programů v oblasti zdravotnictví, sanitární záležitosti, potravinová pomoc, lidem, kteři, těm nejchučím, nejzranitelnějším v této zemi, včetně eh, dětí, starších občanů, eh, osob s postižením a jiným zranitelným skupinám. Jsme připraveni udělat ještě více a spolupracovat severní, se Severní Koreou, ale pouze pokud začne důvěryhodně a zásadním způsobem reagovat a řešit eh, své zásadní problémy v oblasti nedodržování lidských práv. Pokud Um, Severní Korea začne plně spolupracovat eh, i s um, mechanismy OSN pro dodržování lidských práv, tak se jim skutečně povede mm, implementovat eh, skutečnou bezpečnost a eh, prostředí, které nebude podporovat zneužívání a využívání nukleární zbraní. Ovšem to, že došlo k tomuto ilegálnímu nukleárnímu testu 6. ledna, to jasně poukazuje na to, že zatím ještě nejsme na pozitivní cestě a že naše schopnost spolupracovat s tímto režimem je velice omezena. Severní Korea by se měla zaměřit na reformu v oblasti lidských práv, kterou už tak nesmírně její občané potřebují a požadují a neměla by destabilizovat a utíkat se k nelegálním aktivitám, které vytváří ohrožující um, prostředí uh, k, um, k neprospěchu všech. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda. Mám zde sedm návrhů usnesení k této rozpravě. Tím končím.